przewodniczący! Vítám e, všech państw. Vítám všechny. Prosím, posaďte se. Please take your seats. Prosím, posaďte se, kolegové. Otvírám Zahajuje zasedání přerušené 23. září 2010. Protokol zasedání z 23. září je dostupný ve vašich materiálech. Máte k tomu nějaké připomínky? Nevidím žádné připomínky k zápisu, takže zápis byl tímto schválen. A nyní vám dám tři informace. Prosím o pozornost pondělí v Maďarsku došlo do nejhorší katastrofy v této vesnici. Došlo k tomu, že se začalo vylévat červené bahno, které zaplavilo rozsáhlé území. Tři osoby přišly o život. Jménem Evropského parlamentu vyjadřujeme svou solidaritu s rodinami obětí a s rodinami poškozených. Prosím vás, kolegové, kolegyně, zítra je čtvrté výročí zavraždění Anny Politkovské. Jak si vzpomínáme, věnovala svůj život eh, boji za lidská práva na Kavkaze. Víme, jak je důležité v každé společnosti nezávislá novinářská činnost. Ona bojovala za svobodu slova a my jsme ji uctili tím, že jsme její jménem nazvali jeden sál zde v Bruselu. Musíme si připomenout také Natali Estemirovou, Anastázii Barburovou, to jsou zase právníci, obhájci lidských práv, Stanislav Markelov, Sergej Marnický a celou řadu dalších. Odpovědní za jejich smrt, nebo ti viníci nebyli žádným způsobem postiženi. A my apelujeme na ruskou vládu, aby ukončila tuto beztrestnost v této oblasti na Kavkaze. października 10. října je Mezinárodní Den boje proti trestu smrti. Obnovuji výzvu Evropského parlamentu k tomu, aby ve všech zemích světa bylo vydáno memorandum na vykonávání trestu smrti. Smrt nikdy nemůže být aktem spravedlnosti. Přijímáme tedy změnu tomto smyslu v takových zemích, jako je třeba Barma a tak dále, ale v takových zemích, jako je Japonsko a Spojené státy se pořád ještě konají tresty smrti. Věříme, že veřejná debata v těchto zemích eh, napomůže změně této situace. Nicméně především je nutné, aby se bojovalo proti trestu smrti v takových zemích, jako je Čína nebo Irán. Apelujeme na vlády těchto zemí, aby ukončili tyto praktiky. E, proszę Państwa, otrzyma... Od e, skupiny EPP jsem dostal nominace do parlamentních výborů a parlamentní delegací. Seznam těchto nominací bude v zápisu k tomuto zasedání. Pokud nebudou do té doby předloženy žádné námitky, tak to bude považováno za přijaté. A nyní, dámy a pánové, přistoupíme k pořadu jednání. Dnes a zítra budeme tedy zasedat v průběhu dvou dní. Navrhl bych následující změny po dohodě s politickými frakcemi. Jedná se o velkou většinu politických frakcí, která předložila návrh na tyto změny. Zde jsou tady tyto změny. Středa. Jedná se o doplnění nového bodu na pořad jednání. Bylo by to prohlášení Rady a komise ohledně sociálních ustanovení Lisabonské smlouvy. Bude to probíhat eh, po společné rozpravě o biologické rozmanitosti. Druhý návrh. Tak nejprve, jestli souhlasíte. Ústného v zprávě utracených na moři i Otázka k ústnímu zodpovězení, která se týká kontejnerů ztracených na moři, bude odstraněna z pořadu jednání. A teď tedy zítřek, čtvrtek, navrhujeme, že by se začalo hlasovat v 11.30 a druhý návrh se týká vypuštění z programu rozpravu ohledně zprávy pana Maňky o rozpočtu 2 lomeno 2010 část 2. Proč? Rada nepřijala stanovisko k této záležitosti, takže rozprava nemá žádný smysl. Máte tedy tyto návrhy, můžete se k ním vyjádřit. Eh, Pokud tedy nějaké námitky máte, je právě teď ta vhodná chvíle. Paní kolegyně wortmann kohl požádal o slovo, prosím. Eh, Pane předsedo, EPP vždy vítá dobrou a e, dohloubky jdoucí diskuzi o sociálních otázkách během plenárních zasedání. Ale takováto diskuze musí být dobře připravena a to je také důvodem, proč původně bylo na konferenci předsedů rozhodnuto, že návrh e, sociálně demokratické frakce o tom diskutovat e, v rámci Lisabonské agendy o službách veřejném zájmu že tedy tato diskuze proběhne nejprve ve výboru pro zaměstnanost. To bylo většinové rozhodnutí konference předsedů a my to vítáme ale teď eh, to tak vidím, že se leckdo změnil, že eh, změnil svůj názor, liberálové například, a téma je obrovsky složité a komplikované a proto si myslíme, že by bylo důležité, aby toto téma bylo diskutováno v první řadě ve výboru pro zaměstnanost, protože to je složitá záležitost. Proto se zdržíme hlasování při eh, hlasování o tomto tématu. Děkuji, vážená kolegyně, za vaše vysvětlení. Děkuji vám, paní kolegyně, a vyvozuji z toho, že tento bod bude tedy začleněn na pořad jednání, i když frakce EPP se zdrží. Většina politických frakcí podpořila tuto změnu, takže taková je situace. Ptám se, zdali ještě někdo má nějakou připomínku. Nevidím, že by tomu tak bylo, takže Přejdeme k pořadu jednání, takto pozměněnému, takto definovanému. Ve 3.30, eh, v 15.30 eh, zahájíme slavnostní zasedání eh, s prezidentem Demokratické republiky východního Timoru, takže bych vás rád všechny vyzval, abychom se tady za 20 minut opět sešli. Za 20 minut v 15.30 se